takže začínáme pracovní část tohoto týdne po svácích. Velice vás, dámy a pánové, vítám. Jak určitě víte, dnes máme schůzi dopoledne i odpoledne. Třetí schůze se bude konat ve čtvrtek dopoledne, jak máte uvedeno v programu. Rozumím tomu tak, že nejsou žádné připomínky k našemu pořadu jednání, tudíž ho můžeme schválit. Dnešní schůze je webstreamována a tlumočení je k dispozici do 20 jazyků za, za, s výjimkou estonštiny, malčtiny a slovenštiny. Normálním postupem schvalujeme zápis ze schůze, která se konala 14. a 16. dubna. Navrhuji, abychom vzali dohromady body 4 a 5, protože se týkají podobného tématu. Týká se to Moldavska, Moldavské republiky a Gruzie. Jedná se o ochranou doložku a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v dochodě o přidružení mezi Evropskou unii a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a moldavskou stranou na straně druhé, čili na jedné straně EU, na druhé straně Moldavská republika. Spravodajem pro eh, naše stanovisko je předsedkyně Dončila. Dále další zpráva se týká Gruzie. A ta je podobného rázu a eh, je eh, vstup platnost 1. září. A pan poslance, poslanec Mekov je Eh, autorem eh, tohoto stanoviska. Autoři jsou eh, přítomní. Pokud se nemá nikdo nic proti tomu, pak bychom spojili projednání těchto dvou bodů. A o úvod do diskuse a pro předložení informací je problém je s tlumočením do bulharštiny. Nemáme zřejmě tlumočení do bulharštiny. okamžik eh, na technickou přestávku. Dáme si tedy malinkou technickou přestávku. Is okay? To už v pořádku, prosím. Ano, ano. Ano, děkuji. Děkuji. Jak už jsem řekla, Tyto body budeme projednávat dohromady. A nejprve bych požádal zástupce komise z DG Obchod, pana Spotcharise, a také zástupce DG Agri, čímž tedy zároveň chci uvítat všechny zástupce komise a znovu vás vítám všechny, kdo jste tady přítomní. A s vaším dovolením přejdeme k projednání těchto dvou bodů. Požádal bych zástupce komise, aby jako první hovořil, pokud si myslíte, že má smysl, aby ještě někdo další se k tomu vyjádřil, pak to už je plně na vás. Děkuji mnohokrát a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám také za pozvání, abych se sem dostavil a mohl vám tak vysvětlit naše návrhy na realizaci nařízení Týká se to um, ochranné doložky a mechanismus proti obcházení, um, které umožní dočasné postavení celních preferencí a tak dále s Moldavskou republikou a Gruzií. Já jsem z DG obchod, jsem Potaris a mám tady kolegy také z DG pro zemědělství, tudíž budeme schopni zareagovat na jakékoliv eventuální pozdější do dotazy. Komise navrhuje dva nařízení, které se týkají dohod s Moldavskou republikou a Gruzií. Ta se pouze snaží zapracovat do evropské legislativy konkrétní aspekty, které byly do, mm, eh, do, do, dohlumeny v rámci DFTA dohody. Některé eh, tyto dohody o, mm, o, o, o, o, o oblastech volného obchodu představují i některé zvláštní mechanismy a potřebujeme právní mechanismus, aby bylo možné eh, to realizovat podrobně. Například eh, specifikuje se potom podmínka nebo podmínky, za nichž eh, úmluv, mechanismus nebo ochrana doložka začnou fungovat. Specifikují se také postupy, které jsou zapotřebí, aby se tak stalo a rozhodovací proces. Jak také víte, dohoda s Moldovskou republikou obsahuje rovněž dvoustranou ochranou doložku. Navíc obě dohody zahrnují také mechanismus, týká se to určitých ehm, zemědělských produktů a také zpracovaných zemědělských produktů. Návrh obou nařízení ehm, Evropského parlamentu a rady jste dostali před dnešní schůzí a představuje právní rámec pro realizaci těchto dvou nástrojů ten, tyto návrhy v zásadě vycházejí ze srovnatelných eh, prodáváděcích nařízení, která byla diskutována a dohodnuta Eh, mezi třemi institucemi pro ty nedávné eh, dohody o volném obchodu, eh, které byly, nedávno vstoupily v sílu. Například je tam to, co je v nařízení s Koreou. Poté, kdy příslušná dohoda byla uzavřena, bylo to zveřejněno v roce 2011, pak je tady nařízení týkající Střední Ameriky, to je zase FTA pro Střední Ameriku a bylo to publikováno v roce 2013 a potom nařízení týká se v Kolumbii Kolumbie a Peru. Zase to vychází z příslušných dohod s těmito dvěma státy. Rovněž to bylo publikováno v roce 2013. Jedná se tedy o dva typy nástrojů, o kterých bych se chtěl teď vyjádřit podrobněji, protože se toho týká to navrhované nařízení nebo navrhovaná nařízení. Jak už jsem říkal, nejprve tady ta ochranná doložka, která je bilaterální. Tento nástroj je zahrnut do eh, dohody pouze s Moldavskou republikou, tudíž taková bilaterální ochranná doložka není v dohodě s Gruzií. Důvodem pochopitelně bylo to, že takováto doložka nebyla s Gruzií dojednána v příslušné eh, FTA, příslušné eh, volném obchodu. Pokud se jedná o, obchod, eh, o liberalizaci obchodu tam, kde na růst v mm, exportu by mohl vést k porušení. A jestliže by se jednalo o konkurenční produkty, pak ta bilaterální ochranná doložka právě zajišťuje možnost, že se buď znovu e, zavede e, e, příslušná celní sazba, anebo že se pozastaví další liberalizace obchodu. Jinými slovy, bilaterální ochrana doložka slouží jako Eh, taková bezpečnostní síť, záchytná síť pro případ, že by eliminace eh, anebo eh, snížení celních sazeb vedly k nadměrnému navýšení exportu. Návrh, pardon, nárůst vývozu pochopitelně je zcela normální důsledkem liberalizace obchodu. Tento nástroj tudíž je k dispozici, jak už jsem říkal, pouze v případě nadměrného nárůstu dovozu, jestliže je to natolik drastické, že to už působí závažné škody producentům v Evropské unii. Tudíž eh, odvětví nebo farmáři tímto způsobem E, získávají čas na přizpůsobení se změněným podmínkám e, souvisejícím s liberalizací obchodu. Jinými slovy, jenom, jenom taková dočasná úleva. Má to pomoci e, subjektům, aby se přizpůsobili na novou situaci tam, kde je to zapotřebí. Standardy tohoto nástroje obchod, odpovídají eh, dohodám VTO o ochranných doložkách nebo pojistných opatření, pojistk a měly by tedy Zase, kde by jedlo, se vedlo k nadměrnému nárůstu dovozu, tam se to uplatní. Pokud by takový nárůst dovod, dovozu působil závažné poškození. Je tady samozřejmě příčinná vazba mezi těmito dvěma aspekty a to je třeba rovněž prokázat. Pokud je o podrobnosti postupu, jak se to celé bude odehrávat? Máme tady období pro zkoumání, pro vyšetřování a trvá 6 e, měsíců. A v nařízení můžete vidět, že se také předpokládá možnost rozšířit toto období za určitých okolností o další tři měsíce. Závisí to na tom, jak to vyšetřování, jak to zkoum, šetření je složité. Je také možnost eh, zavést prozatímní dočasná opatření. To by se mohlo udělat hned. A bude to na 200 dní. Je to zase určitý prvek, který má zajistit úlevu případě eh, prudké změny situace, která si vyžádá takováto drastická opatření. Bo poměrně drastická opatření. Ta opatření by se uplatňovala po dobu nedelší než dva roky, ale existuje možnost zase tu dobu rozšířit za předpokladu, že budou splněny um, ehm, po nezbytné podmínky o další dva roky. Nyní mi dovolte, pane předsedo, abych vám poskytl informace o mechanismu v této umluvě. Máme ten, to mechanismus zapracovaný do obou dohod, čili i ten s Gruzií, i ten s Moldavskou republikou. A týká se to některých eh, zemědělských produktů, primárních i zpracovaných. Pokud eh, určitý eh, objem eh, se, těchto produktů se dosáhne, je to podle přílohy, pak preferenční celní sazby se mohou pozastavit na dobu ne delší než 6 měsící. Toto pozastavení by se uplatnilo v tomto případě, jestliže obchodní partneři nejsou schopni dostatečně prokázat, že eh, tato zboží opravdu je původně nebo eh, má původ na jejich území. Bylo to zavedeno proto, aby se zabránilo riziko obcházení obchodu. A Čili aby se nedostávaly do Evropské unie Eh, produkty, které nejsou původu z Moldovska ani z Gruzie a která by šla přes jejich území a využívala by tím ustanovení obsažených eh, v FTA. Pro oba návrhy, pane předsedo, by byla vždycky vypracována výroční zpráva, která by se předkládala Evropskému parlamentu a radě, pokud dá obchodní aspekty této dohody a také o jejich uplatňování v těchto nařízení. Pokud jde o bilaterální ochranné doložky, pak eh, tady vás musím informovat o tom, že v jiných podobných dohodách prozatím se tyto dohody, doložky ještě nikdy nevyužily. Čili, jak už jsem říkal, je to tady jenom eh, jako taková eh, bezpečnostní síť pro případ, že by se něco opravdu nedařilo, čili je to tak něco poslední instanci. Pokud je o ten mechanismus proti obcházení, je to vlastně poprvé, kdy takovýto mechanismus jsme zapracovali do takovéto FTA a já už jsem vám vysvětlil, nebo jsem se vám alespoň pokusil vysvětlit, proč jsme měli za to, že je to zapotřebí udělat. To je vše, co k tomu zatím mám, pane předsedo, a velice vám děkuji. Velice děkuji a pokud bude další dotazy, pak, jak jsem pochopil, máme tady i zástupce DG Agri, který by se k tomu mohl vyjádřit. A nyní mi dovolte, abych požádal paní předsedkyni, aby se vyjádřila k části týkající se Moldavské republiky. Prosím, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm adoptarea. Děkuji, pane předsedo. My vítáme přijetí těch opatření, které podpoří hospodářství Moldavska. Jsou to opatření, která umožní růst a navýšení moldavských výrobků na evropských trhů. My také chápeme prostřednictvím těch běžných postupů, že je tu cílem ochraňovat producenty a spotřebitele, protože se chceme vyhnout nerovnováze. I když Rumunsko bylo takovou vstupní bránou pro moldavské produkty a až dosud jsme nikdy nezaznamenali s tímto problémy a jsme si jistí, že nebudeme potřebovat uplatňovat tu ochranou doložku. Nicméně jsem přesvědčena, že potřebujeme nástroj, prostřednictvím kterého se bude uplatňovat ochranná doložka či ten mechanismus proti obcházení a že to musí být stanoveno tedy v dohodě s Moldavskem či s Gruzií. A myslím si, že je velice důležité, eh, důležitá tato skutečnost a chtěla bych, aby nám DG Agri i více v této věci objasnilo. Je důležité umistovat označení původu například u masných výrobků, ale u těch e, zemědělských, čili ovoce a zelenina, tam to označování bývá někdy složitější, takže bych ráda věděla ze strany komise, co hodlají učinit e, ve věci těchto zemědělských výrobků a stejně tak bych si ráda vyslechla názor kolegů v této věci. Děkuji teraz přejiš. Děkuji. A nyní poprosím pana poslance eh, Nikola by se vyjádřil ke Gruzii. Prosím. Неков. Eh, като цяло доклада мога да кажа, че е технически. Děkuji. Obecně se jedná o poměrně hodně technickou zprávu. Ta dohoda o přidružení vstoupí, vstoupila v platnost 1. září, nicméně od srpna 2014 je tu v podstatě už nový geopolitický kontext pro zemědělce a to tedy co se týče zákazu vývozu do Ruské federace a myslím si, že by my bychom měli dostat našim povinnostem i vůči Gruzii. Obavy zemědělců musí být vyřešeny, musí být eh, respektovány a na jednu stranu bychom tedy se eh, měli věnovat eh, našim povinnostem vůči našim partnerům a na druhou stranu zase obhajovat zájmy našich zemědělců. Ty musíme podpořit. Potřebujeme větší míru statistických informací o těch eh, výrobcích, které jsou dováženy z Gruzie do Evropské unie, to na jednu stranu, a na druhou stranu bychom měli také sledovat to, odkud tyto výrobky pocházejí pokud tedy se bude uplatňovat tato doložka. Ty výrobky by měly být dováženy bez nějakého celního zatížení. My tedy spoléháme na tu výroční zprávu, co se týče monitorizace situace. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní Eh, přicházíme k dotazům a poznámkám. Jako první se hlásí pan poslanec Buda. Prosím, eh, vy jste první, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že také já vítám zástupce komise a otevřenost ze strany komise, když jsme se tedy otevřeli prostřednictvím této dohody možnosti našim partnerům v Moldavsku a Gruzii, ale zároveň bychom měli mít zájem na ochranu našich zemědělství, zemědělců. A právě proto si myslím, že takovýto mechanismus je velice dobrý, abychom zabránili obcházení nějakých právních ustanovení. A ostatně nám to i umožní uh, aby i další výrobky, kromě těchto zemí i z jiných zemí, vstupovaly na naše území. A pak si myslím, že ta otázka doložení důvodu u těchto výrobků může být trošku složitá a nechtěl bych, aby ta ochranná doložka se používala nějakým, řekněme, škodlivým způsobem. Byl bych nerad, kdyby toho někdo zneužíval. Uh, a proto ta vysledovatelnost výrobku by to měla být velice řádně nastavena. Jedná se o velice technickou zprávu, nicméně myslím si, že my jsme tu všichni proto, abychom zajistili, že tyto nástroje a že i ostatně tato dohoda bude velice užitečná. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Luazon. Euh, Děkuji, pane předsedo. Dohody o volném obchodu eh, z celé řady důvodů, jak sanitárních, environmentálních, eh, přinášejí v konečném důsledku problémy evropským zemědělcům. Takže proč místo vytvoření nějakého dlouhodobějšího opatření pro eh, na ochranu z dlouhodobého hlediska pro případ nějakého porušování pravidel bychom tu neměli mít nějaký kontingent pro dovoz výrobků z těchto zemí. To by neohrozilo naše výrobky, výrobky našich zemědělců. A také bychom se vyhli tomu, že bychom museli používat dodatečné dotace, které budeme muset odebrat eh, těm poškozeným zeměděl, nebo dodávat těm poškozeným zemědělcům. Takže si myslím, že toto by mohlo být řešení pro výměnu například mléčných výrobků nebo také masné výrobky. Prosím, váš soused, pan poslanec Rand. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Ta myšlenka s tou ochranou doložkou je rozhodně zajímavá, nicméně nemůže být oplatněna v případě Moldavska. Máme tu dohody o volném obchodu, již uzavřené s touto zemí, kvóty ano, to by byl dobrý nápad, abychom ochránili uh, Evropu třeba před Čínou, nicméně máme to i samotné rozšiřování Evropy a v podstatě bohužel vývoj v zemědělství není příliš nakloněn zemědělcům v Evropské unii, spíše těm, kteří využívají nějakým nedostatkům v našich dohodách o volném obchodu. Myslím si, že bychom měli upřednostňovat v první řadě zemědělce z našich 28 členských států a potom se teprve zabývat nějakými dalšími dohodami s třetími zeměmi. Pan poslanec Agňu. Děkuji, pan poslanec Agňu. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád požádal mluvčího komise o ujištění o tom, že Moldavsko a Gruzie budou schopny využít tento privilegovaný status. Je zde něco, čemu říkáme cesta pro karuselové obchody. Jinými slovy, velké země ještě za jejich hranicemi exportují komodity do Moldavska a Moldavsko je pak reexportuje do Evropské unie. A ten produkt, o který mi zejména jde, jsou vejce. Většina z vás ví, že eh, producenti vajec v Evropské unii nesmějí používat tzv. bateriové klece. Nicméně jsem si jist, že toto existuje v Moldavsku a i v některých zemích dále za Moldavskem. A jsem proto přesvědčen, že vejce produkovaná z jaksi z drůbeže, která je eh, chována v bateriových klecích, může přicházet i do Evropské unie. Navíc ta vejce mohou být eh, produkována za pomoci proteinů, eh, konkrétních například proteoázy, které nesmíme využívat v Evropské unii. A chci proto komisi požádat o kategorické ujištění v tom smyslu, že k těmto dvěma věcem nesmí a nebude docházet. Děkuji. Państwa. Už eh, se nikdo další nehlásí. A Promiň, promiňte, pane poslanče, pros, pan poslanec Rezus, Rezus, prosím, máte slovo. Eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení a milí kolegové. Je dosti obtížné vypořádat se nějak s touto diskusí o konkrétních státech, jako je například Moldavsko a Gruzie a jejich eh, zemědělské produkty a to, co s nimi uděláme. Rád bych vás informoval o tom, co se děje v Řecku, abyste eh, chápali, čemu se musíme vyhnout a co naopak bychom měli podporovat. Například Portské víno je velice důležitý produkt eh, třeba ve Francii. Ale podobné produkty produkujeme i my v některých oblastech Řecka. Tyto se pak rozesílají, dejme tomu z ostrova Santorini, z Řecka do Francie a ten produkt se tím pádem jaksi automaticky přestane vydávat za portské víno, ale najednou se stane vínem typu Bordeaux. A takovýchto produktů je celá řada. Je to například eh, ten eh, takzvaný eh, karerský mramor, který údajně pochází z Itálie, ale ve skutečnosti je zlomu v Řecku. A to všechno organizuje mafie. Je to v podstatě takový kartel obchodníků, kteří e, přivážejí, dovážejí zboží z jednoho státu do jiného státu a vydávají ho za úplně jiné zboží. Takže jak se vypořádáme s tímto? To je pro mne velice důležité téma. Toto jsou tedy příklady z Řecka. Ale já bych rád slyšel reakci ze strany komise. Co s tím uděláme? Je potřeba si uvědomit, že v některých státech jsou skutečně známé produkty, jejichž jméno nesmí být zneužíváno v ostatních členských státech. Děkuji vám. děkuji. Děkuji velice. Globalizace a otevírání se trhu má zajisté i negativní důsledky, které jste právě zmínil. Ale nic, eh, nic není zadarmo. Nikdo další se nehlásí. Proto bych eh, poprosil zástupce komise, a poté požádám eh, zpravodaje. Tak prosím, prosím nyní zástupce komise. Máte slovo. Um, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za vyjádření a za některé otázky, které tu zazněly. Já se pokusím na ně všechny zareagovat, anebo také mi kolegové. A jedna z těch otázek, která tu zazněla, se týkala, jak určit původ zemědělských výrobků. Správně tu zaznělo, že pro průmyslové výrobky je to jednodušší určit původ, nicméně jak komise bude schopna monitorovat tu záležitost původu u zemědělských výrobků? To je opravdu dobrá otázka. Nicméně toto je právě ten důvod, proč komise v těchto dvou dohodách vyjednávala právě ten takzvaný mechanismus proti obcházení. Tento mechanismus byl připraven tak, aby dohlížel na ten objem dovozu, u kterých je ta doložka nejvyšších výhod a mělo by to také odpovídat exportní kapacitě dané země. To znamená, že v podstatě prostřednictvím té statistické informace, kterou bude mít eh, komise k dispozici, bude mít možnost dohlížet nad tím objemem různých zemědělských i zpracovaných výrobků, které k nám přicházejí z těchto dvou zemí. A pokud tyto objemy budou naznačovat, že je to více, než se považuje za normální objem, který by měl být eh, tak nějak spuštěn prostřednictvím té dohody, tak bude mít komise možnost vyžádat to, aby ty vývozní země prokázaly původ těch dodatečných objemů, které přicházejí do EU. Tímto způsobem byl ten mechanismus tedy připraven, já, abychom nemuseli zacházet do detailu a prohlížet a kontrolovat každou zásilku, to by bylo náročné, takže takto je to uh, Eh, popsáno v tom návrhu, že se prověří ty objemy těch přicházevších eh, výrobků. Někdo také zmínil, co se týče té ochranné doložky, té bilaterální, ten čas, který je zapotřebí, aby se přistoupilo k akci, že může být příliš eh, dlouhý. Tady bych chtěl poukázat na to, že ten postup, který je popsán v návrhu komise, že umožňuje také použít urgentní postup, což je velice rychlý postup, kdy komise rychle přistupuje k rozhodnutí v případě nějakých dramatických vývojů, aby se ochránili samozřejmě zájmy evropských producentů. A toto se také uplatňuje i pro ten mechanismus proti obcházení. Pak to také zazněla ta výroční zpráva komise a tady toto zase u obou těchto zemí bude tedy velice podrobná výroční zpráva Komise parlamentu a radě ve které se detailně popíší všechny ty aspekty DCFTA s oběma zeměmi a zase tam budou podrobnosti o statistikách, o objemu dovozu, o vývoji těch obchodních toků mezi oběma stranami a podrobné informace také v případě mechanismus proti obcházení či ochrana doložky, pokud tedy tyto byly využity. Děkuji. Chápu to tak. Dobře, Chris. Eh, omlouvám se. Ještě jsme zapomněli na jednu otázku, týká se ovoce a zeleniny. Máme tady odborníka na zemědělské produkty, tak ten se tím bude zabývat e, paní e, zpravodajkyně pro Moldavskou republiku se na to právě ptala. Některé pocházejí z Moldavsky, hovoříme o čerstvých e, jablcích a hroznech a jenom abych vám rychle vysvětlil jak se to používalo v roce 2014. Pokud je o hrozny, pak tady 4044% z kvóty bylo eh, dovezeno a pokud je o jablka, bylo to méně než 1% využití kvóty a u švestek 700 eh, tun, což je 70% kvóty. Děkuji a popros, děkuji pane předsedo. Já si myslím, že ještě se tam také někdo ptal na vejce a vyjadřovali své obavy v této souvislosti. Tady eh, je potřeba říci tolik že eh, od roku 2009 až do roku 2012 Moldavská republika nevyvezla vůbec žádná vejce do Evropské unie. A vývoz do zbytku světa z Moldavské republiky v průměru byly 207 tun. Tudíž eh, a to je teda informace, kterou mám pro Moldavskou republiku. Pro Gruzii evidentně vejce nejsou tak důležitá, pokud jde o vývoz. A samozřejmě, že e, je třeba se vyjádřit také k tomu, o čem v tom příspěvku tady šlo. Používání proteinů v krmivech, jimiž se krmí kuřata. Já bych chtěl tady jenom říci, že normální pravidla SPS tady budou platit i na tyto druhy vývozů na trhy Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem to pochopil, pan Magnu rovněž hovořil o tom, že vejce se potom stávají součástí eh, zpracovaných produktů, čili nejedná se jenom o vejce, která by přicházela z Moldavské republiky, ale že to jsou také už složky ve eh, zpracovaných produktech. Aspoň tak jsem pochopil, čet, eh, o čem hovořil pan poslanec Agňu. Prosím, pane poslanče abych eh, řekl, eh, eh, co tady odpověděli. Oni nerozlišují mezi vejci, mezi skořápkami a mezi zpracovanými vejci nebo jejich podílem ve zpracovaných produktech. Možná by se k tomu mohli vyjádřit. Právě o to jsem hovořil. Pan poslanec Des. Já vielen Dank, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se přihlásil protože e, zde e, zazněl požadavek, že pro dovozy mají platit stejná pravidla, jaká máme v Evropě. Přesto bych rád upozornil na to, že nám trvalo více než 40 let v Evropě, než jsme v rámci Evropské unie dospěli do situace stejných podmínek. My jsme eh, například eh, řešili strašně dlouho různá nařízení pro eh, prostředky na ošetřování rostlin, což je mimo jiné také jedna z oblastí, kde byly podmínky naprosto rozdílné. A i zde bude potřeba dospět rozumných výsledků. Je těmto zemím potřeba dát šanci importovat na své produkty k nám. Já jsem o něčem podobném hovořil s marokánským předsedou vlády a vím, že oni mají podobné problémy s dovozem rajčat, eh, o čemž tady nejsou naopak přesvědčeni španělští, italští a jiní kolegové. A on mi řekl, zkrátka, buď budeme mít možnost k vám dovážet produkty a nebo tu možnost mít nebudeme vůbec, ale to bude mít vážné dopady pro naše hospodářství. A je potřeba, abychom si my uvědomili, že tímto dáváme šanci nejen dané zemi, ale zejména mladým lidem v té zemi, kteří chtějí nějakým způsobem získat živobytí. A na to je potřeba také pamatovat. Děkuji. Jenom větička poznámky. To, co říká pan poslanec Des, dokazuje, že je tady mnoho záležitostí společné zemědělské eh, politiky v Evropské unii, které jsou závislé na tom, co se děje mimo Evropskou unii. Eh, čili vlastně tato společná zemědělská politika se potom rovněž vlastně obráží v otázkách migrace. To všechno je výsledek globalizace a celosvětového trhu. Děkuji, to bylo velice důležitá připomínka Paní poslankyně Dancela, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také komisi za poskytnuté odpovědi. A děkuji také kolegům za všechny příspěvky. Na závěr bych eh, ráda řekla, že Jistě je potřeba mít opatření na podporu hospodářství Moldavska a je potřeba zohlednit také geopolitickou situaci. Takováto opatření, která chceme zavádět, a vůbec celá tato dohoda, musí být projednávány v tomto daném kontextu. Tato opatření, tedy eh, zajišťovací doložku a opatření proti obcházení je potřeba používat za účelem prevence nejistoty, za účelem toho, abychom zajistili, že se všichni budou řídit stejnými pravidly. Každopádně děkuji všem za poznámky a těším se na pozměňovací návrhy. A e, prosím, pan poslanec Nekov. Благодаря. Česov. A... Děkuji vám, pane e, předsedo. Vyslechli jsme celou řadu velice zajímavých názorů. Pan Des právě řekl, že si musíme vybrat mezi rajčaty a uprchlíky. Já bych rád zdůraznil, že bychom v první řadě měli chránit evropské zemědělce a evropské zemědělské produkty. To by měla být naše priorita. A právě proto potřebujeme eh, tyto různé doložky a všelijaké různé zábrany tak, aby docházelo k vyváženému rozvoji nejenom pro naše partnery, ale také uvnitř EU. Rád bych zopakoval, že tato zpráva je ve své podstatě technická. Některé podrobnosti bude potřeba doladit, ale to se nám jistě podaří. Komisi pak předáme své návrhy a jsem přesvědčen, že se nám podaří ve finále vypracovat stanovisko vyvážené. Naše produkty a naši producenti musí být i nadále naší prioritou. A to je ten základ, na základě kterého musíme určovat kvóty pro gruzínské produkty. Ještě jedno zdanie, pán poslanec. Eh, pan poslanec Des si přeje ještě něco dodat. Já Tyrek. Děkuji. Eh, pan kolega mě eh, přímo zmínil. Já jsem nechtěl svou poznámkou nějakým způsobem spochybňovat ochranu spotřebitele. To vůbec ne, to má nejvyšší prioritu a je to potřeba i při vyjednávání A To jsem chtěl tedy jenom vyjasnit. Bardzo děkujeme. Mnohokrát děkuji. Tímto, tím tedy uzavíráme rozpravu k těmto dvěma bodům. Jak je harmonogram eh, nadále, nad, eh, o tom se dozvíte později. Nyní přecházíme k dalšímu neboli šestému bodu. Je to výměna názorů se zástupcem komise o ruském vetu a jeho dopadu na trh s ovocem a zeleninou. Asi si vzpomínáte, Eh, že tady byl pan Ramon Luis Valcarcel Siso, který místo předseda parlamentu. A ten eh, v našem výboru hovořil o tom, že je třeba, aby Evropská komise poskytla informace o dova, dopadu ruského veta na, do, eh, na dovoz zejména ovoce a zeleniny, protože to způsobilo velké ztráty výrobcům. Už jsme se tím zabývali mnohokrát Zejména se jednalo o baltské státy, pokud se jedná o mléčné výrobky nebo ovoce, to zase se týče, týká hlavně Polska. Nicméně Evropa má společný trh a to se týká i producentů země, zeleniny a ovoce v jiných státech, zejména na jihu Evropy. Samozřejmě, že tam jsou specifika odlišná. My se snažíme předkládat eh, problémy různých regionů Evropské unie, protože jsou i různě vnímané. A proto jsme požádali zástupce komisy. A máme tady vlastně i dvojici zástupců sektoru eh, ovoce eh, a, zeleniny z regionu Murcie ve Španělsku. Je to pan Valcarel Nejprve, čím máš vás, zejména chci tady srdečně uvítat. Eh, pan poslanec tady není, protože, jak víte, eh, teď o víkendu se ve Španělsku konaly regionální a obecní volby. Volby byly ostatně i v Polsku. Teď máme nového zvoleného prezidenta eh, ze skupiny vlastně europoslanců na, ten, na toto období. ECR. A chtěl bych také upozornit na to, že uplynul měsíc od Pardon, omlouvá se pan předseda, rok od eh, našich voleb, takže my už jsme tady byli zvoleni před rokem do Evropského parlamentu. Tudíž bych eh, rád eh, požádal zástupce komise z ředitelství Agri. Máme tady pana ředitele Šapse a eh, jeho prosím jako prvního, aby nám poskytl informace. Děkuji eh, mnohokrát, pane předsedo. Děkuji a dovolte mi, abych eh, vám také poblahopřál k výsledkům volby nového prezidenta v Polsku. Já si myslím, že pro nás je naprosto nezbytné, abychom diskutovali o výsledcích různých dopadů různých opatření, eh, zákazu dovozu eh, z Ruské federace od 1. Eh, srpna 2014 dále. Rovněž si uvědomujeme, že to nebyl pouze, nebo není problém pouze pro sektor ovoce a zeleniny, ale i pro další sektory, kterých se to velice dotklo, například se to týká mléčných, eh, pěstování prasat a dalších jenom a vajec například. Čili musíme tady spolu, eh, ve spolupráci s všech tří institucí vypracovávat taková opatření, aby to umožnilo producentům uspůsobit se na novou situaci, která se zcela jistě vyznačovala i regionálním účinkem, pokud se jedná o různé produkty, ať už se jedná o jablka, hrušky, nektariny, nektarinky, broskve a podobně. A samozřejmě, že různé členské státy eh, měly tady různý podíl na obchodu s Ruskem. A nepochybně Najednou jsme eh, měli tady prakticky stoprocentní zákaz. Já si myslím, že všem se nám podařilo poměrně rychle eh, přijmout nouzová naléhavá opatření, která eh, z právního hlediska pak eh, se provádějí prostřednictvím aktů v delegované pravomoci. Účel je stabilizovat obtížnou situaci na trhu. Konkrétně jsme navrhli a realizovali úspěšně opatření na úrovni členských států, pokud jde o stažení eh, produktů z trhu, o propagaci, dále eh, volná distribuce a měli jsme také opatření týkající se zelené sklizně nebo dnes sklizně, aby se zajistilo, že eh, ne všechny ty kvantity, které by se byly komerčně dostaly na trh, aby se dostaly. První opatření byla uplatněna poměrně rychle, bylo to ještě loni v létě. Další posléze s tím, jak postupoval postupovala sklizeň eh, a vůbec jak utíkal dále rok 2014. A když se teď podíváme na celková čísla, pak můžeme říci, že máme asi 700 tisíc tun ovoce a zeleniny, která byly stažena z trhu. A zhruba je to asi 115 až 120 milion eur což představuje objem pomoci, která byla vyplacena zejména prostřednictvím organizací výrobců, zemědělcům, producentům jako takovým, kteří tím byli dotčeni. Rád bych rovněž zdůraznil, že z našeho hlediska, tedy útvaru komise, eh, jsme se eh, velice rychle snažili najít i další eh, cílová země na světě. Rusko samozřejmě bylo velice důležitou eh, destinací, pokud šlo o vývozy do třetích států, nejenom ovoce a zeleniny, ale zejména pokud se jednalo o mléčné a masné výrobky. A eh, myslím si, že útvary komise jako taková úspěšně dokázaly otevřít eh, cestu na dalších trhy. DG Sante, která má na starosti všechno, co se týká hygienických, sanitárních, fitosatirálních opatření a také kolegové v DG Obchod, eh, na základě iniciativ eh, přístupu na trh nám pomohly, nám tedy v ředitelství pro zemědělství a díky tomu se nám podařilo úspěšně provést exporty, které se neuskutečňovaly v minulosti, zejména například se týkalo jablek do Brazílie, Spojených států a dokonce na Střední východ. Tedy nám se podařilo tam eh, zaslat daleko větší množství, než tomu obvykle bylo. Pokud je o ceny, ano, Ceny byly nižší, než tomu bylo v předcházejících letech, zejména v případě jablek. Ale trochu se to týkalo i hrušek a rajčat. Nicméně musíme také vzít v potaz, že rok 2014 byl zvláštním rokem v tomto smyslu, protože ehm, v mnoha regionech byly takzvané nárazníkové plodiny. Víte, že se to týkalo zejména jablek a hrušek a e, švestek, tam se to střídá z jednoho roku na druhý a ve střední a severní Evropy sklizeň jablek byla zhruba o 10% vyšší, než tam bylo v předchozích letech, což byla další komplikace a další problém pro nás spolu s Radou a Evropským parlamentem, abychom našli správná opatření a, e, a našli e, e, tedy určité destinace, protože Rusko pro některé státy předtím bylo hlavní destinací, pro některé členské státy bylo dokonce důležitější než vnitřní trh a i když si uvědomíme, že i vnitřní spotřeba, interní konsumce eh, stoupla, ze statistik víme, že eh, spotřeba ovoce a zeleniny klesá nicméně. A my se velice snažíme eh, propagovat eh, spotřebu jablek. Eh, viděli jste možná i právě tady v této zemi takové kampaně. Eh, a snažíme se tedy stimulovat tuto spotřebu, zejména i s ohledem na ty zvláštní okolnosti z minulého roku, čili snažíme se hledat další odbytiště a pravděpodobně by to nebylo tak aktivní, tato snaha najít nová odbytiště, kdyby nebylo došlo k tomu vetu. Rád bych také zdůraznil, že obchod se uplatňuje poměrně inovativním způsobem. Viděli jste poměrně překvapivá čísla. Například vývoz do Běloruska stoupl velice výrazně a Možná eh, že si můžete někde vzadu v hlavě říkat, kam to, kde to nakonec skončilo. A i když ta čísla o přímém obchodu s Ruskem eh, byla většina eh, 95 až 99 tak byly tady některé další množství, která se nám podařilo uplatnit prostřednictvím vývozů do sousedních zemí. Co můžeme vyvodit eh, z těch iniciativ, které jsme zatím podnikli? Řekl bych, že díky kombinaci různých opatření se nám skutečně podařilo stabilizovat situaci alespoň na evropské úrovni že se nám to za poslední tři čtvrtě roku podařilo. Já nemohu říci, že se nám to podařilo udělat hned v době krizně. Zejména ve střední Evropě vznikla složitá situace, pokud šlo o jablka. A měli jsme také jisté obtíže, abychom eh, realizovali některá opatření, abychom to udělali tak, jak jsme si to představovali. Ale eh, jsem si jist, že to vše se posléze napravilo v prvních let, měsících tohoto roku. Takže když se teď podíváme konkrétně na ceny jablek v Polsku, pak bych řekl, že eh, situace eh, už je docela uspokojivá, že eh, hladina cen je poměrně vysoká, dokonce vyšší, než jak tomu bylo loni. Druhý aspekt, který je důležitý, je tento, že eh, z útvary komise našla nová odbytiště, zase to bylo něco nového. Najednou jsme totiž zjistili, že je zapotřebí, aby naše instituce jednaly aktivněji, aby otevíraly trhy, které byly zatím uzavřeny a zejména z důvodu eh, sanitárních a fitosanitárních opatření. Je tady několik příkladů úspěchu byla od tím, že se odstranila opatření SPS, ale například pak jsou tady další opatření, jako je dohoda o volném obchodu s Koreou, tam má e, kapitolu například o živočišných produktech. Tam to bylo úspěšné, byť ne tolik v oblasti ovoce a zeleniny. Myslím si, že Brazílie je dobrý příklad, protože Brazilci nebyli zvyklí tady nakupovat jablka. A myslím si, že můžeme a měli bychom i nadále vyhledávat takovéto možnosti. A nakonec si myslím, že musíme přihlédnout i k tomu, že e, konkurenční euro v porovnání s dolarem nám opravdu pomohlo. Díky tomu e, jsme dokázali konkurenčně výhodným způsobem vyvážet takové kvant, taková množství, která vlastně jsme vyprodukovali navíc v porovnání k předchozím rokem, protože opravdu jsme měli rekordně vysokou sklizeň v roce 2014, zvláště se to týkalo jablek. Jenom eh, vyhlídka na letošek já ten sektor, eh, tedy kolega nám určitě, určitě nám to pomůže v letom v tom roce, myslím si, že tam množství budou nižší. Já vidím už na vlastní eh, zahradě, že jabloně nekvetou tak, jako eh, by měly, nebo alespoň ne tak, jako loně, ale to je jaksi selektivní záležitost, zajisté to není reprezentativní. Pak druhý Eh, prvek. Už jsme viděli první čísla, týkala se nektarinek a eh, broskví. A zase je tady jenom malý rozdíl v porovnání s loňským rokem. Proto nemusíme tady očekávat žádné výrazné změny, eh, pokud jde o výši produkce. Ovšem, jak víte, toto všechno bude záviset na počasí a musíme si držet palce, abychom měli dobrou sklizeň eh, pro farmáře v našem sektoru. Děkuji, pane předsedo. Často zemědělci říkají, že když je dobrá sklizeň, nastupuje krize. Prosím zástupce organizace výrobců ovoce ze Španělska. A hovořit bude paní Esther Gomeš, která je místo předsedkyní této asociace. E, prosím o pětiminutové prezentaci a požádal bych vás také, abyste se hlásili, pokud si přejete vystoupit v diskusi, protože musíme také stanovit čas na jednotlivé příspěvky, protože máme omezenou dobu na projednání tohoto bodu. Prosím, materiál, který jste připravili. Ta prezentace může být eh, samozřejmě rozeslána poslancům, které to bude zajímat, takže není třeba, aby se tady prezentovala celý ten bohatý, byť kvalitní materiál. Můžete to prosím trochu zkrátit. Děkuji. Muchas gracias. Eh. Děkuji. V první řadě bych chtěla poděkovat tomuto výboru, že nám umožnila pohovořit a vyjádřit, jak je tedy ten závažný problém, kterému nyní čelíme. Chtěla bych říci, že hovořím za všechny španělské producenty a stejně tak i o problematice našich italských a francouzských kolegů, protože eh, za poslední rok jsme měli několik příležitostí, kdy jsme si mohli tady pohovořit o situaci, kterou tedy nyní řešíme. Takže, pane předsedo, chci říci, že co se týče toho, co právě sdělil zástupce komise, byla bych ráda, kdyby nám objasnili například u peckovitých druhů ovoce, tady jaksi nedal dostatečný čas k otevření trhu, protože lhůta jednoho roku, to je v podstatě téměř nemožné se vrátit k té předchozí situaci. V podstatě víme, že spotřeba je v podstatě stagnuje na úrovni Evropské unie, chování nebo vývoj cen, jak poukázal pan předseda, tady je jaksi nadbytečná nabídka a příjmy producentů pocházejí v podstatě téměř výlučně z prodeje produktů, například španělský příklad, tady ovoce bylo vyloučeno z režimu přímých plateb. A chci ještě říci, že vývoz společenství je blokován a znevýhodněn ve vztahu třetím zemím. Právě v případě španělského vývozu Já lituji, ale tady máme malý problém s prezentací. Chtěla jsem tedy říci, že vývoz ovoce a zeleniny v případě Španělska tak tady se nám nepodařilo jak si vykompenzovat tu absorci bývalého ruského trhu a vývoj cen, ten tedy v roce 2015 je stejný jako v roce 2014 a konkrétně pokud nám to umožní tady ta projekce, uvidíme, zda se to podaří. Chtěla jsem zdůraznit tak výrazný pokles jak u broskví, tak u švestek či nektarinek. Myslím si, že je více než naléhavé, aby se přistoupilo k nějakým opatřením, protože producenti nemohou déle snášet takovou situaci, kterou vlastně oni nezapříčinili. A ještě chci říci, že co se týče otvírání nových trhů, to je téměř nemožné vzhledem k tomu, že třetí země používají takzvanou inverzní strategii, abych to popsala v podstatě to všechno, co je zakázané, nebo všechno je zakázané, co není povolené. To znamená, je tu celá řada překážek, kterým čelí náš vývoz. A toto je zapříčeněno tím, že každé jednání je velice dlouhodobé, vyjednává se produkt od produktu, země od země a pokročit tady v tomto je téměř nemožné. Ještě jsem chtěla toto zhrnout tak, že v podstatě v loňském roce, tady máme tedy ten obrázek, konečně se nám zobrazil, Objem vývozu do Ruska první trimestr 2013, 2014 a tady si tady můžete ověřit, jaký je ten vývoj. Tady je e, předpověď vývoj cen a je naprosto skandální to snižování cen u broskve, nektarinky a švestky a toto v podstatě sdílejí s námi i kolegové z Francie a z Itálie. A tady hovoříme tedy o té takzvané inverzní strategie, kterou aplikují třetí země. A co bylo pro nás důležité, a co bylo zase důležité v případě stahování ovoce z trhu, to je tedy příprava šťáv nebo džusu. To bylo tak, zásadní, pane předsedo, já vím, bohužel pokud byste mi ještě dopřál půl minutky, abych to dokončila. Takže jsem chtěla tedy říct, co jsme zaznamenali, co bylo užitečné. Pokud byly přebytky, tak se vyráběl džus, pro osoby, pro charitativní organizace, pro skupiny, které to nejvíce potřebují. A toto bylo možné zejména díky tomu, že jsme to mohli provádět tak, že ty charitativní organizace prostě neobdržely nějaké druhy ovoce, jako ty, které se rychle kazí, jako jsou právě ty peckovité, takže jsme mohli prostě od konce sklizně až do eh, Vánoc 2014 právě mít možnost nabízet tento džus, protože ten se tak nekazí. Víme, jak je to s těmi cenami, ty by měly minimálně kompenzovat výdaje producentů a pak bych ještě chtěla si, eh, co se týče tedy té podpory instituční z Evropy, Tady si myslíme, že v první řadě je třeba eh, zvážit tu sanitární jak, jaksi podmíněnost ovoce, také otázky životního prostředí a situace na jihu Evropy, což je oblast, kde prostě klima panuje více než suché, takže toto vše je třeba zvážit. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Bardzo děkuji. Dziękuję Wam. Dziękujemy za tyto informace, které eh, máme takto bezprostředně z úst eh, producentů. Eh, máme tady deset přihlášených. Vzhledem k časovému limitu prosím, aby nikdo nepřekročil minutu. První bude pan poslanec Grosses. Minuta, prosím. To embargo, že Děkuji. Embargo vůči Rusku se začíná projevovat i jaksi u nás. A teď je otázka, kdo způsobil tuto obchodní válku? Zda to bylo Rusko svými postoji? anebo zda to byla Evropská unie chováním svým. Pro naši zemi to byla každopádně katastrofa. Nevyvážely se žádné konzervy, ani žádné syrupy, ani nic podobného tedy v sektoru ovoce a nedošlo ani k žádnému odškodnění. Podívejte, já jsem byl činný v Evropské unii už před nějakými 30 lety. A tehdy se prováděla naprosto příšerná politika v oblasti zemědělství proti Řecku. A já jsem se už tehdy ptal, co tedy pro Boha od Řecka chcete? Chcete jenom pláže a sluníčko? Chcete, aby Řecko bylo takový velký hotel? Takový byl už tehdy postoj ostatních vůči Řecku. Ale to tež vážné. Všem to je také důležité. Pan poslanec Ferenc Tran, prosím, pane poslanče. Merci. Donc... Děkuji. Ano, toto téma je velice zajímavé a často o něm hovoříme i v našem výboru. Eh, tedy, již uplynul téměř rok ruského embarga a máme tu tedy více než zvýrazněné ty problémy, které to přivedlo pro náš trh. A v podstatě to zachází i za to eh, odvětví nebo za oblast ovoce a zeleniny. Víme, jaké postih, jaké dopady to má nejen na ovoce zeleninu, ale také na mlékárenský průmysl na produkci masa a podobně. A já bych tu chtěl zdůraznit dvě záležitosti. V první řadě, mohla by nám komise říci, zda Rusko nějak sdělilo evropské diplomaci informace o podmínkách, které nebudou tedy přijatelné pro zrušení embarga. Za druhé, Rada hodla revidovat ten mechanismus pro řízení krizi, abychom mohli pomoci našim producentům a umožnit to, aby mohli tedy zabraňovat tomu, že budou prodávat své výrobky pod cenu. Merci, monsieur le président. Dans son exposé... Děkuji, pane předsedo. V průběhu své prezentace komise hovořila hodně o jablcích. My víme, že jablka jsou uh, Eh, druhem ovoce, který se dobře zachovává v chladu. Nicméně velkým problémem je to letní ovoce, které se již nyní dostává na trh a kde v podstatě není možnost je nějak dlouho konzervovat nebo uchovávat. Mám na mysli eh, třešně, broskve, meruňky a podobně. A ještě bych chtěl vědět, co všechno udělala komise, aby otevřela eh, nějaké příležitosti v nadcházejícím období našim producentům? Благодаря, искам Pane Kov. Děkuji, abych maximálně využil tu řečnickou dobu. Chci říci, že komise tady hovořila velice pozitivně, nicméně příště, až budu hovořit s nějakými producentskými organizacemi, tak to bude pro mě velice složité, až jim budu muset předat toto pozitivní sdělení. Má země, tedy Bulharsko, mohlo před vetem ještě loni prodávat své produkty před tím loňským srpnem. A pak eh, ty podpory byly rozdělovány takovým postupem, kdo se první přihlásil a celá řada Ehm, producentů nic nedostala. Už nemáme ani mléčné kvóty a pak zase ta kompenzační opatření nabídnutá komisi v podstatě nebyla velice přínosná pro mnohé producenty v Bulharsku. Takže počítáte s nějakými novými opatřeními pro producenty mléka nebo je zase tak nějak ponecháte sami sobě a ještě za druhé, v průběhu toho takzvaného zeleného týdne v Berlíně probíhalo jednání mezi Sankem a Ruskou federací. Mm, takže některé, o tom, že některé produkty budou vyloučeny z toho embarga. Máte nějaké novinky v této věci? Děkuji, paní poslankyně Millerová. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji komisi za tuto zprávu ze sektoru ovoce a zelenina. Myslím si, že v některých regionech už vidíme masivní zkreslování trhu a v jednotlivých případech dochází k velmi dramatickým cenovým rozdílům. Jsem ráda, že jsme schopni vyvážet více produktů ovoce a zeleniny do Brazílie nebo do USA. To, jak jsme teď slyšeli, ta čísla je poměrně pozitivní, nicméně otázka je, za jakou cenu tam ty produkty vyvážíme, protože měnové výkyvy, které v poslední době zažíváme, tedy euro vůči dolaru, dolaru to nám jaksi pomáhá a je možné odlehčit eh, našemu zemědělskému sektoru. Nicméně je zde také zpráva o mléku, mléčných produktech, hovězí masu a vepřovém masu. Chci se zeptat, zda dostaneme separátní zprávu na toto téma, nebo zda komise toto může teď také rozvést. Chci se také zeptat komise na to, jakým způsobem se vyvíje, jaké dopady má program Ovoce do škol na množství produktů, které se dává do školních zařízení. Děkuji. Pan Dorfman. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, i děkuji komisi za zprávu. Myslím si, že Přesto eh, se jaksi nahlíží situace růžovými brýlemi, protože si myslím, že zejména eh, v oblasti ovoce jsme ve finále na tomu, čemu se říká černá nula. A co se týká situace v Rus- s Ruskem, tak jak je, chci se zeptat, o tom už jsme konec konců také mluvili, dnes máme velmi výhodný kurz k dolaru. Máme eh, různá odbytiště v USA, která jsou sice veliká, ale vzhledem k nesmyslným obchodním opatřením v USA nejsme schopni se na toto odbytiště, odbytiště dostat. Chci se zeptat, zda vidíte nějaký potenciál k tomu, aby američané vlastní pravidla přeskoumali, zda by Evropské unie a producentům zde mohli dát třeba snazší přístup na své trhy, aby tady ta situace mohla fungovat jaksi rozumněji než do posud. Děkuji. Dziękuję. Dziękuję. A ještě ani jste wyczerpał čas, pan poslanec Buda. Din păcate nu este prima data, când asist. Děkuji. Bohužel toto není poprvé, kdy zažíváme takovýto přístup. Z komise zaznívají hrozně hezká slova, ale když se zeptáte producentů, tak vám budou vyprávět úplně jiný příběh. A toto říkám ještě velmi jemně. Chci se zeptat, odkud komise získává údaje, které zde prezentuje, protože producenti, jak vidíme my, zažívají skutečné problémy. Chtěl bych požádat komisi, aby se zaměřila na konkrétní trhy, které utrpěly v důsledku ruského embarga. Například v Rumunsku. Segment eh, ovoce a zeleniny, včetně jablečného trhu, byl zaplaven produkty z jiných členských států, které dostávaly dotace a tím pádem v Rumunsku prodávali své produkty za nižší ceny a to znamenalo, že rumunští zemědělci eh, si ta jablka skladovali doma po koutech a po sklepích, protože neměli kam ta jablka prodat. Komise musí hledat nové trhy, to je jediná alternativa, kterou máme, protože ruské embargo v dohledné době neskončí. Děkuji. Poslanec Ednis. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rád bych upozornil na to, že ruské embargo zdůrazňuje potřebu toho, aby Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika a případně další státy dostávaly kompenzace Zatím to tak není. Já se chci zeptat komise, zda by nějaké takovéto očkodňování mohlo přicházet v úvahu. Děkuji. Děkuji, byl tam problém, děkuji, byl problém s tlumočením do angličtiny. Omlouvám. Eh, už eh, tlumočení do angličtiny už běží. Něče, eh, moje pitanje by se odnosilo... Děkuji vám, paní Petýr. Díky, pane předsedo. Já se chci zeptat v podstatě na to samé jako kolega Ardoš. Proč chorvatští producenti ovoce nedostali možnost požívat eh, finančních prostředků z třetího kola dotací? Co se týká mandarinek, mléka a jablek, Chci se zeptat, co má v plánu komise učinit v tomto roce? Zatím nedošlo k vůbec žádným posunům, co se týká vztahu s Ruskem a zdá se, že chorvačtí producenti nebudou požívat žádných opatření ku svému prospěchu. Děkuji. Pan poslanec Folgen. Děkuji. Já jsem trošku zmaten. Kdo přesně komu vůbec záleží v Rusku na těch sankcích, které uvalujeme. Určitě ne předákovi země. Já eh, Osobně si nemyslím, že ho vůbec zajímá, co dělá Evropská unie, že mu na tom záleží. A myslím si, že jediní, kdo trpí, eh, jsou lidé v, na, dole v Evropské unii i dole v Rusko. Irsko je dotčeno 230 milionů dolarů, eh, pardon, euro v obchodě a mohu říct si znovu, že já nemám tady čas, abych mluvil o panu Putinovi, ale ptám se eh, na ty sankce ohledně proti Rusku, Číně, nebo kde budeme mít sankce proti Saudské Arábii kvůli eh, tomu, jaká tam mají lidská práva. Já si kladu otázku, jestli budeme v tomto směru důslední, protože ono to nemá vůbec žádný dopad, jedině na ty lidi úplně dole, právě ti tím trpí. A neměli bychom si zahrávat z životy lidí z politických důvodů. Pan poslanec Sanua, prosím. Poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla ještě jednou zdůraznit to, že na případě Mursie Zaznamenáváme, že se jedná pouze o jednu část toho, čím trpí zemědělci v Evropské unii. Máme tu také eh, problematiku mléka, hovězího masa, společenská politika, která se zaměřuje na vývoz a je toho příčinou. Myslím si, že zachovat ta opatření, kterými se dočasně nějak ošetří situace, kterou zažívají tisícovky zemědělců a zemědělkyň. A tady se také obracím na majoritní skupinu tohoto parlamentu. Myslím si, že je zapotřebí otevřít novou debatu o zemědělské politice, která bude upřednostňovat vnitřní trh, která se soustředí na cenu produktu, která se opět začne vyplácet eh, našim zemědělcům. Také se obracím na pana Dese, který už není přítomen. On řekl, že si musíme vybrat mezi dohodami o volném obchodu nebo migraci a já si kladu otázku, jak tedy zároveň, když se pokračuje v dohodách o volném obchodu, se navyšuje migrace, koncuje se se zemědělskými farmami a ostatně i se zeměmi, ve kterých, eh, se kterými my spolupracujeme. Děkuji. Dámy a pánové, eh, už se vyjádřili všichni, kdo se přihlásil do diskuse a požádám tedy zástupce komise, aby se vyjádřil k otázkám i určitým pochybnostem, které tady zazněly. Myslím si, že budeme moci požádat, abyste na některé odpověděli písemně, protože určitě tady nebudete mít k dispozici všechny informace, protože některé ty dotazy byly hodně eh, detailní, proto prosím, abyste potom písemně odpověděli příslušným eh, paním poslankyním či pánům poslancům. Prosím, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, a vyřídím to velice stručně alespoň v té ústní části, protože si uvědomuji, že máte hodně málo času. Dovolte mi, abych pouze připomněl. Eh, loni v létě vznikla krize a na základě článku 219 jsme použili soubor opatření nebo toolbox. Týkalo se to nouzových a výjimečných opatření, která je možno podniknout prostřednictvím čtyř eh, aktů v, dele, eh, v přenesené pravomoci. Jsme to udělali a tím si myslím, že jsme udělali všechno, co se dalo za těchto okolností. Ty výsledky, které vidíme teď, nejsou na 100% uspokojivé pro všechny eh, různé sektory, protože jdeme od okurek k, k třešním a od, jab- a od jablek hruškám. Já vidím, že e, je těžké vlastně zvládat různé e, produktové skupiny e, v tomto kontextu tak, aby všichni z toho měli co nejlepší výsledek. Nicméně momentálně z našeho hlediska trhy nejsou v krizové situaci. Druhá věc interně, eh, pokud se na to díváme interně, eh, a už jsme říkali, že prostě eh, konsumce v E, Evropě klesá, proto musíme řešit otázky poklesu spotřebu o, o, o, e, ovoce a zeleniny v Evropě. Souhlasím s těmi, kdo řekl, jak důležitý je vnitřní trh i pro naše vnitřní producenty. A třetí e, prvek představují třetí státy, které jsou důležité jakožto destinace a další odbytiště. A týká se to i těch, které, kteří se tradičně velice zaměřovali na ruský trh. Ruský trh tradičně a historicky byl vždycky obtížný. Není to poprvé, že najednou máme co dělat s obtížemi, které uvalila eh, eh, ruská strana na určité vývozy. Proto my žádáme o toto, abychom se snažili o diversifikaci i do jiných třetích státech, mimo, eh, ne, v neposlední řadě do těch civilizovanějších. A chtěl bych také zdůraznit, že je třeba podívat se na různé propagační programy, které připravujeme, zejména zase e, proto, abychom stimulovali vztahy s třetími státy. Myslím si, že tady máme velice solidní balíček, který by měl pomoci našim zemědělským producentům, a to nejenom v sektoru ovoce a zeleniny, ale i ve všech ostatních sektorech, tak, aby mohli nacházet alternativy a rostoucí přístup na trhy, které jsou zajímavé. Za čtvrté zase e, musím zdůraznit spolupráci mezi různými DG, DG Santé, obchod a agri prostřednictvím přístupu, iniciativ k e, přístupu na trh. E, je třeba tady konkrétně spolupracovat na opatřených SPS například, které vylučují některé naše exporty do určitých destinací. Myslím si, že to je balíček, který jsme schopni dneska nabídnout a jsme ochotni prohloubit diskusy s tímto výborem. Velice se na to budu dále těším, pane předsedo. Já vám také děkuji a prosím vás, abyste sledovali trhy, které mají co dělat s embargem, který se týká embarga. Ještě určitě před letními prázdninami se k tomuto tématu vrátíme. Určitě eh, máte velkou pravdu pokud jde o to, e, co se týče e, vnitřního trhu s ovocem, zeleninou i zpracovanými zemědělskými produkty na vnitřním trhu. A vidíme ale také, že už jsou tady pozitivní důsledky hledání externích trhů, protože vlastně jsme byli nuceni je vyhledávat. Komise, donutilo to komuci, produkce, obchodníky, vlády. A e, v srpnu dojde k určitým změnám, ale nebylo řečeno, že e, neřekl předseda, že by bylo, e, že by bylo to embargo úplně staženo. Tím končím rozpravu k tomuto bodu. Děkujeme za informace a zcela určitě se k tomu budeme vracet. Monitorování intervence jsou tedy nezbytné tím končíme momentálně schůzi výboru. Sejdeme se znovu v 15 hodin. Nyní bude následovat schůze koordinátorů a dáme si teď tříminutovou přestávku, tak aby tady zůstali už jenom koordinátoři a jejich stenti. Čili my se tady jinak uvidíme ve tři hodiny, respektive uvidíme se asi někde jinde. Ne, tady, ve, stejné,